Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, mám pro vás jedno sdělení, a to na zádost konference předsedu. Je to prosba předsedy Evropského parlamentu a jde o zprávu a týká se to určení Evropského parlamentu, radě komise a a týká se to Azerbajdžánu. Jsou tam dvě formální chyby, došlo k něm při hlasování, protože tam byl předložen úzní pozměňovací návrh bez souhlasu frakce a eh, předsedající eh, předsedkyně tehdy v plenárním zasedání eh, se nezeptala předtím, zda je proti návrhu 40 či více poslanců. Takže došlo k formálním chybám a podle názoru konference předsedů a předsedy parlamentu Eh, rozhodnutí, které bylo takto učiněno, je tedy nemá působnost a já musím tedy z té zprávy jednu věc vyškrtnout a musíme tedy v tomto výboru opět e, zajistit koherentnost této věci. Je někdo proti tomu? Ne, takže jsme to takto přijali. A dříve než začneme hlasovat, tak bych Rád vám sdělil ještě krátce jednu věc a poprosil vás o to, zda s tím souhlasíte. V minulých letech jsme tady měli vždy dlouhé diskuze o spolupráci politických stran v Albánsku. Bylo to velice obtížné, zejména s ohledu na status kandidátské země. V listopadu začala vyjednávání mezi opozicí a vládou Právě jsem hovořil s ministriní pro evropské záležitosti Albánie a momentálně se zdá, že rovněž eh, pomocí prostřednictví OBSE se dostaneme k jakémsi závěru, ke společné pozici, respektive oni se dostanou ke společné pozici. Hovořili jsme o to a protože zástupci Albánie přijdou zde sem do Bruselu v týdnu 14.5., a bylo by dobré, kdyby jak vláda, tak opozice mohli zde na výboru nám představit výsledky vyjednávání. A protože již deset let se věnujeme tohoto problému a vždy jsme se jako výbor snažili o to, aby se svářící se strany nějak dohodly, tak si myslím, že by bylo opravdu dobré, abychom si vyslechli zástupce jak vlády a koalice. Pozvali je tedy mezi nás, pokud souhlasíte, tak bychom takto postupovali. Ano? Děkuji mnohokrát. A dostáváme se, prosím, dostáváme se k hlasování. Pan Sivěč si přeje něco podotknout? Prosím. I see that, uh, the, the, the voting... Vidím, že hlasování o AK bylo dnes zrušeno. Můžete nám vysvětlit, Jaký je důvod tohoto rozhodnutí? Děkuji. Eh, máme právní posudek naší právní služby, který říká, že tam jsou jisté pochyby, které se týkají výkladu dohody a že eh, to to by mělo být vyřešeno unilaterální konstatováním komise. Pan komisař File, který to má v kompetenci, jakožto politiku sousedarství, řekl minulý týden, že komise eh, může dát takovéto stanovisko, ale měli jsme interní koordinační problémy s eh, komisařem pro obchod a z tohoto důvodu, z časového důvodu, tedy ještě nebylo možné to dořešit a já jsem byl toho názoru a takto jsme to zdědili s paní de Kaiser, že vyčkáme, abychom zajistili, to, že podle odpovědícího návrhu, který jsem již předložil, eh, se dojde k pozitivnímu rozhodnutí. Já si myslím, že nám to neuškodí, když si počkáme těch několik dnů, eh, až komise tedy toto předloží a můžeme to rozhodnout během příštích schůzí. Já si myslím, že to smysl má a že bychom proto mohli zorganizovat stabilní většinu. Pane si větši? Děkuji, Monika bylo by lepší mít eh, silnou pozici. Hodně jsme váhali při diskusích a já chápu to tak, že když eh, počkáme několik dnů, bylo by dobré mít perspektivu, jak dlouho budeme čekat, spíše v řádu dnů než v řádu měsíců. Ano, spíše v řádu dnů než měsíců diskutovali o tom s Intou. My jsme se s nimi dohodli včera a rozhodli jsme se, že počkáme, až se vyjádří komise, abychom si byli jistí, abychom měli jistotu. Thank you. So, point... Děkuji a jsme u bodu 9. Pan Palecky chce něco podochnout, anebo řekl vše již včera. Tedy začneme s hlasováním. Pozměňovací návrh číslo 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. Číslo 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. Číslo 3 pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou, kdo je pro? Číslo 3. Kdo je proti? Mám pocit, že to bylo zabítnuto, ale budeme to muset ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 24 proti 23 pro. Ale protože pan Saruš Volský dnes již ve 4.30 odjel do Lucemburku, tak to je opravdu tvrdý trest. E, čtyřka pro, proti, strželi se schváleno. Šestka pro, proti. Mám pocit, že je to většina, jako u trojky, že je většina proti. Paní Vajdere si přeje ověřit tímto získala svou druhou kartu, nebo pravděpodobně si mezi tím obstarala druhou kartu. Končím hlasování, ale někdo kartu ztratil. to. Kompromis jedna. Kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Kompromis dvě. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 3. Trojka, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Návrh 10, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Návrh 14 pro, proti, zdrželi se schváleno, 15 pro,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 Nejdříve Best Partnership a Cooperation. Kdo je pro? Proti? Schváleno. A nyní s Partnership a Cooperation. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Také schváleno. Návrh 31 pro. Proti? Takže promiňte, 33 pro, proti, srželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 39 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 40 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Ústní pozměňovací návrh pana Landsbergise. Kdo je pro? Kdo je proti? Strželi se? Ještě jednou se zeptám, kdo je pro? Je to ústní pozměňovací návrh číslo jedna. Všichni jsou pro zvýšení hodnot. Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. 42. Pro. 42 pro. Proti. Zamítnuto. 44. Pro. Proti. Schváleno. Elektronické hlasování. Týká se to celého návrhu stanoviska. Končím hlasování. Bylo to přijato 48 pro, dva poslanci se zdrželi. Blahopřeji panu zpravodaji. A co máme nyní? A nyní se dostáváme ke zprávě Vajdere. Přeji si k tomu co podotknout? Ne.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 Funny writing. to je legračně napsáno. Thanks for helping me. Děkuji za pomoc. Takže kompromis. kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 36, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto.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 41. Ne. 30. Ne. 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Druhá část desítky. Takže kdo je pro tu druhou část desítky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 45, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 46, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 47, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 48, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 11. Jenom ta část eh, k článku 9.1. Kdo je pro? Odpadá to, protože 48 byla přijata. That's not quite clear.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 Teď můžeme hlasovat elektronickým hlasováním o celém stanovisku. The vote is closed. Končím hlasování. Je to přijato 47 pro, 2 proti, 1 se zdržel. Blahopřejeme. A teď budeme hlasovat o zprávě Sáry Letford. Ne, pane předsedo. Ona se omlouvá, nemůže zde dnes být. A poprosila mě, abych je zastupoval, ale já nemám co říct. Takže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 A teď máme hodně pozměňovacích návrhů, kde můžeme udělat hlasování a blok. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověřit? The vote is closed. Končím hlasování. 19.32. Ústní pozměňovací návrh 1. První část a druhá část. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to. Myslím si, že je to přijatel, nejsem si jistý. The vote is closed. Končím hlasování. Je to přijato 26 k 22. Jeden se zdržel. Kdo je pro druhou část? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Já bych to ještě ověřil. Končím hlasování. Šestnáct třiceti dvěma. Třicet osm a čtyřicet osm hlasování unblock B. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 42, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. 43, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. Bod 5. Ve čtyřech částech. To musel být důležitý pozměňovací návrh. Část 1. Pro, proti,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 Škoda, že moje vlastní frakce mi nedůvěřuje. Já vlastní skupina. No wonder, no? The vote is closed. Končím hlasování. So it's carried. Takže je to přijato. Část čtyři, kdo je pro?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 Hlasujeme pro 22. Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme. Končím hlasování. 28 ku 23 je to přijato. Pozměňovací návrh, ústní pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Závěrečné hlasování elektronicky.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 42 pro, dva se zdrželi a jed, nebo dva proti, jeden se zdržel. Technická připomínka Almare. Na začátku prezentace někteří dobře nepochopili, o jakém hlasování se říkalo, že hlasování parlamentu bylo předsednictvím zrušeno. Nebo jsem to špatně pochopil? Byl to ústně pozměňovací návrh, myslím, že ten váš. Myslíte? Ano, já jsem tedy nebyl na plenárním zasedání, ale konference předsedů se na to podívala a řekla, že to byl ústně pozměňovací návrh, který nepředložila frakce a na plenárním zasedání se mohou řešit pouze pozměňovací návrhy předložené frakcí. A za druhé, předsedající nevyzval těch 45 lidí, kteří se mohli postavit před tím hlasováním. Ano, ona je vyzvala, ale nebylo jich dost. A ano, ale bylo řečeno, že pravidla nebyla uplatněna. Byly tam dvě technické chyby a proto to nemohlo být přijato. Znamená to, Elmare, že politbyro je pro okupaci Náhorního Karabachu? Podívejte, to je otázka, která vůbec nesouvisí s obsahem. Je to otázka pravidel a my musíme uplatňovat pravidla, ať se nám to rozhodnutí líbí nebo ne. Bylo to velmi jasné, že ta skupina, která povstala, byla příliš malá. Mně bylo řečeno, a myslím, že to bylo i odsouhlaseno. A je to také stanovisko tohoto výboru. Byl to případ, na který upozornili liberálové, pan Ferhofstadt. A já s tím nemůžu nic udělat. Když se neuplatní pravidla, tak to se nedá nic dělat. Teď se nám líbí nebo nelíbí, musíme se těch pravidel držet. Paní Kulát? Já si myslím, pane předsedo, že každý, kdo tam byl na tom plenárním zasedání, tak eh, mohl vidět, že ten pozměňovací návrh, který navrhl pan Latsbergis, měl širokou podporu. To může být pravda, ale v každém případě se musíme držet pravidel. A pokud se nedržíme pravidel, no tak prostě to nejde. Já myslím, že to je úplný opak politbira. Pravidla jsou zde na ochranu. A nemůžeme prostě přehrát pravidla tím, že uplatníme většinu. To není možné. Pan Tanok. Děkuji, pane předsedo. Byl to urážlivý pozměňovací návrh, který uvedl parlament do sporu, protože ty dvě zprávy by byly nekonzistentní. Parlament by vysílal signál jedním směrem a druhý signál druhým směrem. To by bylo směšné, takže má frakce by určitě povstala, kdyby věděla, o co jde, ale my jsme nebyli vůbec varováni. Já si myslím, že EPP by se k tomu měla vrátit, oni se k tomu nevrátili a v každém případě pan Landsbergis má takovýto zvyk eh, na poslední chvíli předkládat pozměňovací návrhy, které vůbec nebyly prokonzultovány v angličtině, která nemá žádný smysl, nic neznamená. Takže my bychom určitě něco namítli, kdybychom tomu rozuměli. A určitě by tam bylo více než 40, dokonce více než 100 poslanců, kteří by proti tomu měli námitku, kdyby to bylo pěkně a přesně vysvětleno všem ve sněmovně. To, že to nedává smysl, to v politice není žádný argument. Byl to velmi jasný pozměňovací návrh o stažení jednotek okupujících území nejen kolem Náhorního Karabachu. A pokud tam chcete mít jenom, tak musíte pochopit, o co jde a můžete předložit podobný pozměňovací návrh k další zprávě. Pokud spíte, tak co, prostě v parlamentu nemáte co dělat. Já bych byla proti politické diskusi teď, ale myslím si, že když je některý návrh podpořen parlamentem, tak si nemyslím, že by prezidium mělo právo tento pozměňovací návrh zrušit. Myslím si, že rozhodnutí opět na parlamentu zda změnit či ne. Ale pokud prezidium zruší rozhodnutí parlamentu, nemyslím si, že to je správný postup. Myslím si, že je proti všem pravidlům. To je můj návrh. Je to velmi špatný precedens. Nemáte slovo. Já tady vůbec neřeším otázku obsahu. Je to otázka pravidel a pravidla se musí dodržovat. A tady se to ověřilo. Já jsem na tom hlasování nebyl ve Štrasburku, takže já na to nemám svůj vlastní názor. Takže Tady nejde o to, zda to dává smysl nebo nedává smysl, je to otázka pravidel a my zde nemáme na výběr. Pokud máte pocit, že tento názor je špatný, tak napište předsednictvo parlamentu. Pan Franka. Děkuji, pane předsedo. Rád bych řekl, že velmi respektuji kolegu Landsbergise, kvůli jeho osobní zkušenosti a já jsem z poslanců, kteří si myslí, že v tomto parlamentu bychom se neměli držet jen byrokratických pravidel, ale že poslanci by měli mít i individuální práva. K tomu chci říct dvě věci v souvislosti s ústním návrhem pana Landsbergise. Za prvé, pokud jde o obsah, tento pozměňovací návrh nebo tento odstavec v těch dvou zprávách, které byly diskutovány, byl předmětem složité práce a politického konsensu, který se odrazil ve zprávě o Arménii i o Azerbajdžánu. To je první bod, který jsem chtěl říci. Za druhé, chci říci, že pan Landsbergis neměl podporu EPP pro předložení tohoto ústního pozměňovacího návrhu. A z respektu k tomu, co on představuje, my jsme neusnuli na Vavřínech, my jsme pochopili, že to znamená podstatnou změnu té dohody, ale z respektu k panu Landsbergisovi a s ohledem na to, že neměl autorizaci EPP, já jsem nežádal kolegy z EPP, aby se postavili, aby zablokovali tento pozměňovací návrh. To je tedy z hlediska obsahu. Z hlediska postupu tento pozměňovací návrh byl předložen na poslední chvíli, nebyl na seznamu, na hlasovacím seznamu ani na seznamu ústních pozměňovacích návrhů a předsedkyně udělala chybu protože za prvé nepoložila otázku plénu a potom, když vznikl ten protest, tak vstalo několik kolegů z ALDE a podle mého názoru jich bylo 40. Takže bylo to všechno velmi zmatečné a opakuji, frakce EPP nepodporovala tento pozměňovací návrh. Za druhé, Nedělalo se to v souladu s postupem a za třetí bylo tam více než 40 poslanců, kteří byli proti, takže si myslím, že rozhodnutí konference předsedů je správné a tento ústní pozměňovací návrh narušoval dosaženou rovnováhu, zanášel tam rozdíl mezi těmito dvěma zprávami a navíc si myslím, že když se nedodrží postup, tak prostě třeba podřídit se rozhodovacím orgánům tohoto parlamentu, které mají poslední slovo ve schvalování tohoto textu. Děkuji. Herr Vigenin. Pan Vigenin. Děkuji, pane předsedo. Nemám toho mnoho co dodat, ale chtěl bych vyjasnit, že skupina eh, socialistů nepodpořila toto hnutí, protože naše stanovisko, tak jak bylo odhlasováno také na výboru pro zahraniční záležitosti a o kterém se také diskutovali ve skupině, je, že eh, musíme mít zrcadlovou formulaci v obou zprávách. Takže eh, ten matoucí způsob, jak byl pozměňovací návrh předložen a celkově ta situace s celým tím postupem, jsem ani já vlastně osobně nevěděl, co se vlastně děje. A více než pokud více než 40 poslanců povstalo, tak by o tom nemělo být vůbec hlasováno. Ale nakonec máme tento výsledek a já jsem rád, že konference předsedů se zabývala tímto, touto věcí a rozhodli tímto způsobem, protože si myslím, že to je ten správný postup v této věci. Já souhlasím se vším, co bylo řečeno a jsem rád, že eh, jste to takto zvládli eh, technicky, ale byl tady také eh, jazykový problém s anglickou formulací at first, protože to není to, co pan Landperkis myslel. On myslel first nebo okamžitě, ale ne at first. To je něco úplně jiného. Um, není tam ta sekvence, takže tam byl také problém v jazyku v angličtině a navíc tady bylo to velké tedy zmatení pro ty, kteří mají angličtinu jakožto mateřský jazyk, takže já jsem rozhodně e, proti e, tomu, e, ne proto, že to bylo předloženo panem Landbergisem, ale protože vlastně tam asi nebylo ani to, co chtěl. Já si myslím, že pan Landsbergis má jasno v tom, co myslel a asi to no, podle jeho názoru má, mělo smysl. Slovo má pan Hovit. Máte pravdu, pane předsedo, když říkáte, že bychom neměli diskutovat o obsahu, ale pouze o postupu a pravidlech. Ale když řeknete něco, nějaké oznámení o pravidlech, tak potom musí poslanci reagovat. Já jsem měl sympatie s tím, co říkala paní Vajderem. A to, co říkala, bylo ne Eh, že eh, je dobře, že to bylo řešeno na plenárce, ale říkala, je správné, že konference předsedů může zvrátit rozhodnutí plenárního zasedání. Možná, že rozhodnutí plenárního zasedání eh, že k němu došlo neprávem nebo omylem a možná, že ten předseda výkonný udělal chybu. Ale to, jestli něco takového může změnit konference předsedů, to je zvláštní otázka, protože možná by to mělo být spíše na plenárním zasedání. A možná, že by bylo vhodné to ověřit. A chtěl bych podpořit, eh, abyste to udělal, abyste to ověřil, jestli by to nemělo spíše zvrátit plenární zasedání a ne konference předsedů. Děkuji a slovo má paní Jetem Méky, zpravodajka. Arvoisa puhemies, kysymys on Děkuji. Jedná se o zprávu a já jsem toho názoru, že tam došlo k chybě během zasedání. Z hlediska procedurálního jsem toho mínění, že z mé frakce postalo více než 40 poslanců, kteří byli proti předložení toho ústního pozměňovacího návrhu. Mnoho poslanců, kteří byli v sále, to rovněž takto vnímalo a ten postup, já opravdu nevím, jak tomu vlastně vůbec mohlo dojít, ale já opravdu mám pocit, že vstalo více než 40 poslanců a přímo po schůzi jsem šla na odpovědné místo a řekla jsem, že povstalo více než 40 poslanců aniž bych se vyslovovala k té obsahové stránce. Já si myslím, že tam došlo k procedurální chybě a bylo to opravdu učiněno tak, aby ty zprávy obsahově spolu eh, harmonizovaly a odpovídaly si. Děkuji, takže došlo k dvou, dvěma procesním chybám. Na závěr dám slovo panu Landsbergisovi. Uh, first. Tak především uh, osoba, která je eh, kompetentní říci, kolik poslanců povstalo, je předseda, který předsedá tomu danému zasedání a ten, eh, ta samozřejmě vidí jen to, co vidí vepředu očima a řekla, že jich je méně než 40 a eh, ty názory, které říkají, že jich bylo více, vlastně nemají žádnou platnost. Takže to je první věc. A druhá věc, jsem velice rád, že nikdo tady nehovoří o obsahu toho pozměňovacího návrhu. Tady jde pouze o eh, procedurální záležitosti, o ten postup. A já vám děkuji eh, za tento přístup. Eh, pane předsedo, já mám pocit, že pozměňovací návrhy na plenárním zasedání jsou předkládány za určitou skupinu se schválením určité skupiny, anebo je musí předložit 45 poslanců. Takže ústní pozměňovací návrh pana Landsbergisem, eh, který neměl eh, schválení EPP, eh, e tedy je naprosto neplatný. EPP e nepovstali. To se stává velmi často v naší skupině, že nepovstaneme. Udělal bych návrh. Přečtu článek 216 našeho jednacího řádu. Jednak, jakmile se zjistí nějaká chyba v textu, tak předseda příslušnému výboru eh, dá eh, návrh eh, příslušné zprávy tedy opravení a mm, potom je to tak provedeno, pokud je zjištěno, že tam opravdu byla nějaká chyba, která může být opravena. Toto se musí provést, ta oprava v určité lhůtě a potom je možné to dát k dalšímu hlasování. Takže teď jsme prostřed tohoto postupu, protože je to v rozporu k tomu, co jsem řekl, bych vám navrhnul, abychom o tomto návrhu v tuto chvíli hlasovali a potom tento výsledek bude sdělen plénu, aby to bylo napraveno a pokud eh, tam bude eh, dostatečný počet těch, kteří budou proti, nebo nějaká skupina, tak potom eh, můžeme podle toho reagovat dále. Já si myslím, že to je takový čistý způsob, jak s ním nakládat a teď navrhuji, abychom o tom hlasovali. Nejprve tedy hlasujeme o tom, jestli někdo, jestli výbor podporuje návrh provést opravu. Kdo je pro tento návrh? Prosím, zvedněte ruku. Kdo je proti? Takže jednomyslně schváleno. Ne, tam je jeden protihlas. Takže tím pádem je tady jeden protihlas. Ale eh, k jaké opravě, o jaké opravě jste mluvil? Že to slovo first bude vypuštěno. At first bude vypuštěno ale to uh, bude to je korekce plenárky, ne předsednictví, ne předsednictví. Předsednictví musí být opraveno, ne. Eh, nyní jsme opravili rozhodnutí plenárního zasedání. Ale předsednictví je přece nadřazeno, ne. My jsme se rozhodli tímto způsobem, protože byla porušena pravidla, nikdo to neudělal záměrně, ale zkrátka se to někdy stane. E, nikoho z toho nebudeme obvinovat, ale zkrátka to provedlo. E, předseda udělal chybu, bylo tam e, nedorozumění, kolik lidí povstalo a tak dále. Takže Nyní jsme se dohodli na tomto stanovisku, že budeme postupovat tímto způsobem velkou většinou a teď eh, dáme o tom eh, zprávu a vysvětlíme to plenárnímu zasedání na příštím zasedání. Pokud eh, toto stanovisko nepodpoří skupina nebo 40 poslanců, tak už to nebude dále hlasováno. Takže to je jasná pozice, nějak se tím neporušuje demokracie, protože eh, výbor a i plenární zasedání demokraticky eh, rozhodnou o tom, jestli tam to slovo at first zůstane nebo ne. A v tuto fázi navrhujeme, abychom ta slova at first vypustili. Já souhlasím eh, s tím, abyste to opravili na first. Dobře. Takže budeme postupovat tímto způsobem a pravidla jsou samozřejmě velice důležitá v demokracii. Jsou to pojistky i proto, aby se chránily nároky a zvláštní potřeby menšin. Největší většina nemůže být využita, ani největší většina nemůže být použita na to, aby se porušilo pravidlo. Ať už se vám to líbí nebo ne, tak to zkrátka je. Ať mně se to líbí nebo ne, tak to zkrátka je to je něco, s čím nepohneme, je to podmínka, protože jinak by Evropský parlament nemohl fungovat, pokud by nedodržoval pravidla. Takže eh, to nijak nesouvisí s obsahem. Pozice je naprosto jasná v tom, že budeme dodržovat pravidla a definici, tedy pravidla tak, jak byla definována, a uvidíme, jak rozhodné plenární zasedání, ale myslím si, že my jsme tady hlasovali, možná budeme hlasovat i na plenárním zasedání. Myslím si, že víc už toho eh, udělat nemůžeme. Pokud bychom eh, nepostupovali tímto způsobem, tak bychom mohli mít problém, že by lidé využívali všechny možné právní eh, cesty, protože zkrátka ta pravidla nebyla dodržena bylo by to napadnutelné. Dobře, teď máme půl hodiny času. Nevím, jestli udělat přestávku nebo jestli prodiskutovat něco, eh, nějaké politické věci, které bychom měli probrat bez pořadu jednání, aniž by byly na pořadu jednání. Možná, že bychom mohli připravit nějaké pozdější zasedání o zprávě rady. Mohli bychom například diskutovat o současné eh, situaci v Iránu, jaké, jaké to s otázkami Iránu. Možná, že bychom mohli využít teď tu půl hodinku předtím, než přijde rada. Souhlasíte s tím? Nebo přestávku? Přestávku? Dobře. Máte pocit, že chcete přestávku? Dobře. Takže včas se vraťte. Protože předseda nebyli, a dánský eh, minister zahraničí přijede z Lucemburska, eh, kde se konala schůze, aby nám podal zprávu o tom, co tam proběhlo, takže je důležité, abychom tady byli včas. To, co uh, dánský zástupce dělá, Eh, to je velmi dobrým příkladem našeho vztahu s radou, nebo jedním z těch lepších příkladů. Takže uvidíme se tady za 20 minut. If you don't mind. Thank you. So I can feel. und Herren, ich darf in unserer Mitte. Dobrý den. Na našem výboru vítám pana dánského ministra zahraničí Billyho Sondala. A jsem velice potěšen, že opětovně zavítal mezi nás. Jej jsem říkal, že jste musel extra přijít mezi nás do Bruselu a děkuji za velice dobrou spolupráci, rovněž s paní místo předsedkyní a jsme rádi, že nás budete informovat o zasedání Rady pro zahraniční záležitosti a předávám vám tímto slovo. Děkuji. Děkuji. Jsem velmi rád, že jsem eh, opět mezi vámi v AFETu, to je v podstatě můj... Eh, cítím se tady jako doma. A eh, včera jsme tady měli zasedání s Katy Eštenovou, já bych vás chtěl od ní pozdravovat. Včera jsme měli velice nabitý program, pokud jde o pozitivní vývoj na Parmě kde jsme eh, ukončili sankce a já si myslím, že je to velice důležité na to eh, upozornit, protože velmi často sankce eh, uvalujeme nebo posilujeme, ale někdy je také stahujeme. A děláme to proto, že se to ubírá správným směrem. Ministři se pustili do velice zajímavé diskuze o dalších krocích, pokud jde o Afganistán. A e, pan e, Rasmussen, jak mi bylo řečeno, generální tajemník NATO, e, byl mezi vámi v Evropském parlamentu. Klíčové rozhodnutí o Afganistánu bude přijato v květnu a rada včera také hovořila o současné krizi v Sýrii v v Mali, Jižním eh, Sudánu a v Guinea Bissau. Nejprve, pokud jde o Barmu, eh, velmi vítáme pozitivní vývoj situace na Barmě naděje a očekávání, eh, které fakt vyjádřil v lednu, byly naplněny. Dohodli jsme se na tom, že zrušíme sankce, včetně, tedy až na uh, Eh, embargo na zbraně a vrátíme se k tomu v říjnu. Změny na farmě jsou opravdu působivé a mírové. Ehm, proběhly volby a nyní musíme potvrdit legitimitu eh, zástupkyně barmských lidí. Vláda tady eh, má velký pokrok, pokud jde o příměří ekonomické reformy v země také pokračují a hlavním úkolem nyní bude skonsolidovat mír, prohloubit demokracii, vytvořit stabilitu a e, e, dále e, pokročit v otázce etnik. Všichni političtí vězně musí být propuštěni. Mír s etnickými skupinami je křehký a nesmí tady probíhat něco, by mohlo ohrozit tento proces. Eh, Další datum pro volby bude rok 2015 a do té doby eh, se věci v této zemi budou muset velmi změnit. Evropská unie povzbuzuje reformy, aby pokračovaly. Mm, to znamená, že dáváme aktivní a významnou podporu vlády, vládě a všem dotčeným. Eh, Zrušit sankce nebo před, pardon, před, přerušit sankce, odložit je, spíše než je zrušit definitivně, je důležitý eh, prvek této strategie. Vysoká představitelka příští týden navštíví Parmu a eh, bude povzbuzovat eh, pokračování reform. Chce podpořit mírový proces také s etnickými skupinami. Komisař Pibalk zdůraznil, že Evropa chce podpořit tuto zemi ehm, v rámci eh, našeho programu máme na na 150 milionů eur pro vzdělávání, zdravotnictví eh, a vytváření eh, kapacit pro vládu a občanskou společnost. ministři pro rozvoj se o těchto věcích budou zmiňovat příští měsíc na své schůzi. Další věc se týká Afganistánu a tady bylo velice důležité připravit eh, další kroky pro budoucnost eh, Evropské unie v Afganistánu a také pro mezinárodní angažovanost. Budeme mít eh, samozřejmě také květnový summit v Chicagu, summit NATO a tam se zaměří na budoucí podporu v Afganistánu a především jejich národních bezpečnostních složek. V červnu se bude v Kábulu také diskutovat o istambulském procesu a konference o rozvoji e, proběhne v červenci v Tokiu. Ministři se dohodli na tom, že je potřeba mít tady komplexní přístup a zdůrazňují, že e, tyto e, zmíněné konference a dlouhodobé otázky, které se tam budou řešit, musí být nahlíženy jako celek celistvě. Není bezpečnost bez rozvoje a rozvoj není možný bez bezpečnosti. Eh, ministři také zdůraznili, že bezpečnost sama o sobě nestačí, je potřeba hledat eh, politické řešení diskuze. Ukázala, že je zde koncenzus v tom, že Evropská unie chce být angažována i po roce 2014. Ministři zdůraznili, že je velice důležité, aby Evropská unie podporovala civilní policii a také je velice důležitá mise Europol, pokud jde o školení kvalifikované policejní, uh, policejních uh, pracovníků. Uh budou eh, také přijaty závěry a do té doby musí Evropská unie být schopná eh, dát dostatečné, dostatečnou podporu uh, policejním složkám v Afganistánu i po roce 2014. Někteří ministři zdůraznili, že Evropská unie samozřejmě není jediným uh, velkým dárcem nebo jediným možným dárcem a já jsem byl potěšen, že ministři uvítali dánské iniciativy uh, tedy koalice přispěvovatelů, chce zajistit finanční prostředky pro bezpečnostní složky. Chicago eh, samozřejmě eh, bylo důležitou otázkou, ale mnozí ministři zdůraznili také stabilitu v Afganistánu a to, že bude vyžadovat spolupráci s regionálními aktéry. Cílem zasedání v Kábulu eh, a istambulského procesu bylo také zdůrazněno, že v Tokiu bude potřeba diskutovat o Afganistánu a stabilitě regionu. Je potřeba, aby afgánská vláda eh, naplňovala své závazky z Bonu a z dřívějších eh, zasedání. Eh, to platí především, pokud jde o otázku žen a dívek. Mnozí vyjádřili obavy, pokud jde o ohrožení výsledků v této oblasti, protože je to stále patrnější. Nyní eh, Afrika. Krize pro, se vrátila do mnoha afrických zemí, nebo do některých z nich, a ministři zdůraznili, eh, že eh, problémy jsou především v oblasti Sahelu, kde je nedostatek potravin tento rok a ministři také diskutovali o situaci na Mali, Mali, protože to je také velice znepokojivé. Politická situace v hlavním městě je nejasná a na severu um, některé skupiny začaly kontrolovat uh, město Ekova. Ne, ne velké, velká města a Ekovas je velice aktivní. Uh, Je zde snaha, aby se eh, vrátila k moci ústavní vláda a aby se vyřešila krize v severním Mali. Ministři vnímají, že sousední země tady musí hrát také důležitou úlohu, protože je důležité, aby země zůstala sjednocená. Dále eh, si uvědomují, že je potřeba také podpořit eh, vše pro dobré volby a e, je potřeba, aby země nebyla e, ovládána vojenskými složkami. Hovořili se také o tom, že tady bude mise CSDP v Nigerii v červenci budou přijaty závěry. Ministři také diskutovali e, o nás, násilném konfliktu mezi Sudánem a Jižním Sudánem a volají po okamžitém příměří a no, aby ustaly veškeré vojenské aktivity na tomto území. Otázky, e, které e, jsou konfliktní mezi těmito dvěmi zeměmi, mohou být e, vyřešeny pouze bilaterální dohodou, ne válkou. Stažení sudánských jednotek z Akliku je krokem správným směrem a naším hlavním cílem je podporovat dva fungující státy, které spolu budou žít v míru. Eh, tyto věci vyplynuly ze závěru rady. Eh, Guinea Bissau. Eh, puč, ke kterému tady došlo, byl odsouzen. Ukázalo se, že tato země je křehká a ministři uvítali rychlou reakci ECOWASu a byly přijaty závěry, kde se vyjadřuje znepokojení, podporují se eh, činy ECOVASu, Africké unie a OSN. Mezinárodní mandát eh, k tomu ovšem bude možná nutný. Eh, byla zmíněna také celá řada dalších otázek pod bodem různé. Belgie podala zprávu o situaci po volbách v Demokratické republice Kongo kde eh, to vyvolává určité obavy. Španělsko pohovořilo o otázce zhoršení obchodního eh, klimatu v Argentíně a eh, to především v souvislosti s energetickou společností VPF. Měli jsme tady vztahy společnosti Ehm, hovořilo se tedy o Argentíně a Španělsko se donívá, že je potřeba chránit eh, evropské investice. Itálie eh, hovořila o tom, že je znepokojena stavem politického přechodu v Líbii. Odkazovalo se především na hraniční kontroly a otázky migrace. Situace by se tady v těchto věcech mohlo zhoršit s ohledem na Jižní Sudán a Mali a krize, které tam probíhají. Nizamsko uh, Eh, hovořilo o eh, práv amnestii, pokud jde eh, o porušování lidských práv v Surinamu. A Španě, Švíce, Švédsko také hovořilo o tom, že je potřeba sledovat vývoj v Bělorusku, poté co byli propuštěni dva političtí vězni a hm, po návratu evropských velvyslanců. Já jsem hovořil o jednom případu bahraňského občana El Kavacho. Byl po velmi dlouhou dobu uvězněn a 75 dní drží eh, hladovku na protest a my jsme velice znepokojeni jeho eh, situací, jeho stavem. Eh, vyžádali jsme, aby byl propuštěn, protože je to dánský občan a včera Eh, soud odložil rozhodnutí o další týden a my se obáváme, že tím bude poznamenáno jeho zdraví a bude ohrožen život. Eh, jako na, každé radě během tohoto jara se diskutovalo o Sýrii a současné situaci. Ministři eh, přijali závěry, kde vítají Eh, další eh, rozhodnutí UNHCR vyslat pozorovatelskou misi a hovořilo se také o misi eh, Kofi Anana a o tom, že je potřeba nejenom vytvořit příměří, ale přijmout plán šesti bodů. V tuto chvíli už jsou v místě pozorovatelé a doufáme, že se jim podaří situaci ovlivnit. Rada přijala eh, další zpřísnění opatření proti Sýrii. Vysoká představitelka také podala zprávu o Iránu po eh, setkání v Istanbulu, ke kterému nedávno došlo. Ministři také měli výměnu názorů o středním eh, východě a mírovém procesu ve středním východě, především s ohledem na okupované palestinské území. Dohodli se, že eh, se eh, k této otázce vrátí na dalším zasedání v květnu na okraji této rady jsem doprovodil vysokou představitelku na, radu, na zasedání s Marokem a tady mám já svou prezentaci ve jménu paní vysoké představitelky a pokud budete mít nějaké otázky nebo budete mít nějaké komentáře, tak rád na to budu reagovat. Děkuji. Pan Salafranka jako první. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane ministře. Jsem rád, že se tady cítíte jako doma, jak jste říkal. To znamená, že s vámi v tomto parlamentu dobře zacházíme. A to je názor, který nezdílejí všichni ti, kteří před nás předstupují. V každém případě bych vás chtěl přivítat a položit vám několik otázek. Včera tady byl generální témník NATO a ten hovořil o přání posílit vztahy mezi Aliancí a Evropskou unii prostřednictvím šestibodového plánu. A v tomto kontextu bych byl rád, kdybyste nám trochu upřesnil, jakou debatu jste vedli na radě o Afganistanu. Prezident Spojených států oznámil řadu opatření, proti Iránu a Sýrii kvůli procesům v oblasti počítačové represe. Mě by zajímalo, zda se EU připojí k této americké politice. Mírový proces na Blízkém východě. Mě by zajímal váš názor na zrušení smlouvy na dodávky plynu z Egypta do Izraele. Víte, že Izrael velmi závisí na dodávce plynu z Egypta, bylo to 40%, eh, takže to by mě zajímalo. A potom také ten případ, o kterém jste se zmínil. Repsol a nacionalizace stranou argentinské nebo ze strany argentinské vlády většiny akcí podniku IPF. My jsme o tom diskutovali ve Štrasburku minulý týden. Parlament schválil usnesení, vysoká představitelka také vydala velmi jasné prohlášení, ale neviděl jsem o tom žádnou zmínku v závěrech rady. Mě by zajímalo, jaké kroky chce rada v tomto smyslu podniknout. Takže toto jsou otázky, pane předsedo, které v tomto okamžiku mám a znovu vám, pane předsedo, děkuji za vaši přítomnost. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem se zeptat pana zástupce rady, zda věří, že dostaneme od barmských úřadů ujištění o tom, že EU bude schopna implementovat ty kroky, které plánuje komisař Píbalks. Doufám, že Lady Ashton toto ujištění přiveze, společně o tom, že budou bezpodmínečně propuštěni političtí vězni a že budou zajištěny základní svobody, jako je svoboda médií a fungování nevládních organizací. K Afganistanu bych se ráda zeptala, zde s ohledem na spolupráci s regionálními aktéry, Rada věnovala na tomto či předchozím zasedání pozornost používání bezpilotních letadel za účelem zabíjení. To je věc, která nám opravdu velmi leží na srdci. Má to velký dopad na sousední Pakistan. A tato letadla už se dají koupit už za 300 dolarů. Já si myslím, že to je věc, která by rozhodně měla být pro radou prioritou. Afrika. Jsem ráda, že tomu věnujete pozornost, to, co se děje v Mali a dokonce i v Guinea-Bissau, velmi souvisí s Libí a také dopady sudánského konfliktu na Libii. Mě by zajímalo, zda se do toho znovu zapojí Lady Ashton a zda náležitě podpoří implementaci naší delegace v Líbii. Samozřejmě delegace je naplánována už velmi brzy, ale k tomu potřebujeme personál. Taky by mě zajímala otázka Bengází, to bude velmi důležité, bude to mít dopad na Libii, na naši vlastní bezpečnost v Libii, ale i v ostatních eh, afrických zemích a v Sahelu. A dále Gina bissau Jsou tam velmi zajímavé pozice rady ke Guinea Bissau a odsouzení převratu, požadavky na propuštění politických vězňů, restriktivní opatření. Ale nevidím misi společné bezpečnosti obrané politiky v Guinea-Bissau. To by podle mě bylo velmi dobré. Chyba byla v roce 2010. Bylo to zaměřeno především na bezpečnostní podmínky a to je podle mě zásadní, aby se tento stát stal spolehlivým státem, státem a ne drogovým státem, který máme v současné době. A znovu je v sázce naše bezpečnost, protože tyto drogy směřují do Evropy. Eh, Tenok. Uh, Pan Tenok. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. K Argentině. Myslím, že jste se zmínil o tom vyvlastnění nebo konfiskaci majetku IPF Repsol prezidentem Fernandesem Cortinou. E, týká se to i bank, především britských bank, které působí v Argentině. Vím, že otázka Falklandu byla vnímána jako bilaterální záležitost mezi Spojeným královstvím a Argentinou, ale kdyby Španělsko změnilo své stanovisko k Falklandům, mohlo by to vést ke společné pozici společné bezpečnostní a obrané politiky k Falklandům. A pokud jde o vyvlastnění těch španělských akcí IPS Repsol, mohlo by to vést k vyloučení Argentiny z G20? protože si myslím, že tady byl narušen právní stát a respektování soukromého vlastnictví. Dále, země východního partnerství a Rusko. Bělorusko. Pan Senekov byl nedávno propuštěn. Diskutovalo se o tom, zda se propustí i ostatní političtí vězni, zda se může zvažovat nějaké částečné stažení sankcí vůči Bělorusku. K Ukrajině tam pořád máme případ Julie Timošenko, který nebyl vyřešen a také zde máme eh, požadavek Interpolu na zatčení bývalého ministra Lučenka, který je teď v asilovém řízení v jednom z členských států. Takže to je taková selektivní bezpečnost. Mě by zajímalo, zda se o tom vůbec eh, diskutovalo. Co se teď děje s bývalou opozicí, kteří jsou teď eh, obětí represí. Rusko. Blíží se prezidentské volby. Myslíte si, že prezident Putin ve svém třetím mandátu bude více reformistou a bude se snažit eh, zavést právní stát v zemi, kde vládnou kleptokrati? Je nějaká šance, že takové vysoké případy jako odsouzení Katekovského anebo posmrtné odsouzení pana Magnického budou nějakým způsobem přehodnoceny? Očekáváte zlepšení v demokracii, základních lidských právech a právním státě v Ruské federaci? Děkuji. Maja. Pan Majer. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaše vystoupení. Já chápu, že se na radě neřešily případy nadnárodní společnosti, jako je Repsol. Já to chápu a vítám to, protože chápu, že problémy nějakého nadnárodního podniku příliš nesouvisejí s tím programem, o, kterým, o kterém jste hovořil. Začneme u Sahelu. Já se dělám mnohem větší starosti o těch 10 milionů lidí, kteří trpí hladem. Mnozí z nich zemřou i kvůli opatření, i přes opatření OSN, i přesto, že bude velmi rychle vybráno 724 milionů dolarů. Zatím dostali jen málo procent z této částky. My v Evropě si musíme všichni uvědomit, co to znamená, když nedostanou finance, když je nedostanou včas. Tito lidé zemřou a z těch osm zemí Sahelu sedm právě se teprve rozvíjí. Je to opravdu důležitá věc. Problém té nadnárodní společnosti to není problém spojený s hladem. Žádný z těch akcionářů nezemře. Žádný. A proto já vítám, že to nebylo na vašem pořadu jednání. Ale tyto věci, které spochybňují chápání mezinárodních vztahů ve světě. Já nesouhlasím s tím, co říkal včera generální tajemník NATO. Pan Rasmussen nám včera říkal, abychom nevyužívali krize k tomu, abychom snižovali vojenské výdaje. A právě o to ale jde. Musíme snižovat vojenské výdaje. Jak je možné, že se snižují sociální výdaje v Evropě, všechny sociální výdaje a neomezují se vojenské výdaje? Jak je možné, že se nezvyšuje spolupráce? Jak je možné, že se neplní závazky A To jsou otázky, na které bychom měli zodpovědět. Bohužel nikdo neodpovídá, neuvádí se žádné řešení, proto mě připadá nejnaléhavější v Evropské unii to, abychom nazbírali na požadavek OSN ty potřebné finance, abychom vyřešili drama v Sahelu. Paní Eštonová nedávno v Iránu dosáhla něčeho důležitého od iránských úřadů. Vypadá to, že nemají problém s tím, aby se zkontroloval komplex v Parčinu, to byl jeden z požadavků, na které iránské úřady do té doby nereagovaly. A paní Ashton prohlásila, a já to tak chápu, že nikdo nemůže Iránu upřít mírové využití jaderné energie. Proto si myslím, že je to dobrá zpráva a mě by zajímalo, zda máte nějaké další informace k té možnosti zahájit jednání aby se zabránilo tomu, co si přeje Izrael, to znamená bombardování zařízení, která by mohla vést eh, zase k destabilizaci celé oblasti. Přičemž Izrael. Izrael má jaderné zbraně a nikdo na světě je nepohnul ani prstem, aby se s tím něco udělalo. Dále víte, že parlament ve své zprávě o lidských právech schválil usnesení, které připomínalo západní Saharu, okupaci Maroka západ, na západní Sahaře a tam se hovořilo o tom, že by se měla sledovat lidská práva. Generální tajemník OSN Pan Ki-moon nedávno odsoudil Maroko za to, že špehuje OSN v Sahaře, v západní Sahaře. Bylo by možné zaručit nejen monitoring lidských práv, ale také zabránit tomu, aby ta eh, mise působící eh, v západní Sahaře byla tímto způsobem ze strany Maroka špehována? Děkuji. Děkuji, nyní paní Lochbiller. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Sondale, za vaši dlouhou zprávu. Měli jste velmi dlouhý program. A také jste se rozhodli pomoci tomu bahrajnskému vězni, eh, který drží hladovku. Pokud je o Barmu, my jsme přijali velmi dlouhé, složité usnesení. O Barmě zohledňujeme otázku lidských práv v této oblasti, ale jak říkáte, vy jste teď pozastavili sankce a je jasné, že některé nebo někteří eh, z vojáků, kteří eh, pořád ještě jsou u moci, kontrolují určitá průmyslová odvětví. Jak se ujistíte, když budete postupně stahovat ty sankce, že ti, kteří by z toho neměli mít prospěch, z toho prospěch mít budou? To je tedy jedna otázka a potom doporučení. Potřebujeme budovat kapacity na ministerstvu hospodářství, ale také v oblasti zahraničních věcí, v podstatě v každé oblasti politiky. A kvůli izolaci, myslím, že studenti z Myanmaru se nekvalifikují do programu Erasmus Mundus. Možná by se vysoká představitelka mohla na tuto věc podívat a najít nějaký speciální mechanismus, který by jim umožnil získat tímto způsobem vzdělání. Myslím, že by se toho velmi cenili. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Teď je řada na vás a potom budeme mít další kolo otázek. Děkuji. Pan Salafranka. K Afganistánu. Myslím si, že čtyři věci budou určovat budoucnost Afganistánu. Jedna otázka se týká bezpečnosti, protože bez bezpečnosti všechny věci, kterých bylo dosaženo, se zase ztratí. Nebude možno budovat školství, zajišťovat eh, práva žen, rozvíjet eh, tuto zemi. Nebude to možné bez bezpečnosti. To je jedna důležitá věc. Druhou důležitou věcí bude ochota přispět eh, k rozpočtové pomoci v následujících letech, protože ta země po řadu let nebude schopná si sama rozvoj zajistit. Třetí věc bude pomoci posílit eh, hospodářskou agendu, rozvinout zemědělství a dopravu. důlní průmysl a další možnosti, aby Afganistán byl schopen eh, sám se o sebe postarat. A další otázkou budou sousední země, Takové země jako Pakistán, Irán, Rusko, Indie. Všechny tyto země budou hrát roli. A myslím si, že všechny čtyři tyto osy musí být rozpracovány zároveň. A pátá, a ne méně důležitá záležitost, je národní politický rozvoj v rámci Afganistanu jako takového. I tam se musí uzavřít celá řada dohod, musí se udělat spousta kompromisů. A myslím si, že je důležité, abychom sledovali, co se bude dít, především s právy žen, s právem dětí na vzdělání v tomto procesu. Ptal jste se také na Blízký východ, na ten plynovod, eh, na který byl proveden útok. Samozřejmě je to velmi znepokojivé, když je oslabena bezpečnost v regionu. Myslím, že to zdůrazňuje potřebu najít eh, a vyjednat řešení v regionu, v této oblasti. A myslím si, že teď by bylo na čase zvážit možnost politické dohody kvůli Izraeli a také kvůli lidem v Palestině. Možná máme co dočinění s poslední generací, která bude ochotná uzavřít politickou dohodu. A pokud neuvidí žádnou odpověď po 20 letech jednání tak bude velmi obtížné najít politická řešení jako taková. Takže si myslím, že všichni, kdo máte kontakty s těmito zeměmi, řekněme, řekněte jim, že je třeba jednat rychle, protože nám utíká čas pro politickou dohodu. Pokud jde o nacionalizaci znárodnění IPF Repsol v Argentině, samozřejmě je možno znárodnit podniky, pokud chcete, ale musíte se řídit pravidly. A nás znepokojuje to, že pravidla nejsou dodržována v tomto případě. Takže jsme silně podpořili Španělsko. Vy se ptáte, jaké kroky by měly být udělány. Já myslím, že to je také na vás. Musíme počkat, až Španělsko udělá náležité kroky. Sýrie. Myslím, že jediné světlo, které v této chvíli pozorujeme v této situaci, je, že tam míří pozorovatelé, kteří budou informovat Radu bezpečnosti o tom, co se děje. Možná uvidíme to též jako v případě, když tam byli pozorovatelé z Arabské ligy že se lidé vrátí do ulic, protože když je tam určitý druh eh, ochrany, tak eh, možná i média budou cítit, že jsou určitým způsobem chráněna. Právě těmi pozorovateli budou se více zaměřovat na to, co se tam děje. A důležité také je, že se v Radě bezpečnosti zhodli všichni členové. To znamená, že teď i Argentina se k tomu zavázala. To znamená, nemůžou tam vyslat pozorovatele a pak je stáhnout eh, s tím, že žádný z těch bodů na programu není plněn. Dále Afrika. Myslím si, že to, co se tam děje, je velmi, velmi znepokojivé. Já jsem tam sám byl v zastoupení paní Ashton v africkém rohu zhruba před dvěma týdny a v Nigerii jsem byl před dvěma měsíci. A je to taková směs opravdu znepokojivé hluboké chudoby. A zároveň, a možná jsou ty věci spolu související, objevují se nové teroristické skupiny, které jsou možná spojeny s Al-Qaidou na severu a s teroristickou organizací v Nigerii. Je tedy důležité reagovat rychle na tu humanitární katastrofu, která se tam rozvine, pokud nebudeme rychle reagovat. Je velmi důležité, abychom tam byli přítomně, důležité pomoci ECOVASu, hospodářskému společenství státu západní Afriky, které tam eh, pracuje velmi dobře, snaží se pomoci. Myslím si, že pozitivní věc v Africe teď eh, přes všechny ty problémy, které tam jsou, je, že afričtí představitelé, africké země na sebe berou zodpovědnost za situaci sami. Když eh, jsme byli v Addis Abebě, severní a jižní Sudán jednali ve stejném hotelu, kde jsme bydleli a myslím si, že potřebujeme pomoci místním organizacím, aby mohli splnit svou eh, úlohu. Myslím, že teď se jim to velmi daří. Otázka na Bělorusko, Ukrajinu a Rusko. Jsme velmi znepokojeni vývojem v Bělorusku i přes propuštění dvou vězňů. Ta celá situace je pořád ještě velmi znepokojivá. Z evropské strany zavádíme sankce vůči Bělorusku pro určité společnosti, vedoucí představitele. Pokud jde o Ukrajinu, tak tam samozřejmě víme, co se děje proti Julii Tymošenko. A právě proto jsme nepodepsali dohodu o přidružení s Ukrajinou. Budeme s tím čekat. Je to připraveno, technicky jsme ukončili jednání, ale nebude to podepsáno, dokud neuvidíme v Ukrajině politický pokrok. Další otázka, zda bych viděl Putina jako reformistu. To je věc, která mě opravdu nenapadne, když uslyším jeho jméno. Nicméně došlo k určitému povzbudivému vývoji do voleb v Rusku. Lidé se odvážili demonstrovat, přestože zde byl různý tlak, tak eh, lidé se odvážili ukázat svůj názor, což byla ta pozitivní složka. Nicméně víme, že pravděpodobně Putin bude opět vládnout Rusku a my musíme pomoci opozitním skupinám, musíme s nimi být v kontaktu, ale musíme být samozřejmě v kontaktu také s ruskými politiky. Možná za 20 až 30 let budou schopni v Rusku vybudovat demokracii, která bude trochu více k žití. A konečně Barma. Tam máme tři hlavní požadavky na Barmu. Za prvé volby prvního čtvrtý proběhly velmi dobře, jak jsme očekávali a doufali. Druhá věc je propuštění politických vězňů. Oni některé už propustili, ale chceme, aby v tom pokračovali. A třetí otázka jsou menšiny. Pořád ještě přetrvává určité napětí a my potřebujeme, aby se toto napětí rozptýlilo co nejdříve. Já sám jsem trochu optimistický. Myslím, že strategické rozhodnutí nové generace je, že chtějí být součástí světa. Možná se pletu, ale my jsme pouze pozastavili sankce, to znamená, že je můžeme kdykoliv obnovit, eh, pokud se to bude ubírat správným směrem. Ale myslím si, že zde probíhá boj mezi těmi privilegovanými, kdo měli moc a těmi, kteří neměli moc. Myslím, že to bude vyžadovat spoustu politických kontaktů se skupinami v Barmě. I ze strany EU se musíme snažit pomoci politickému procesu. Děkuji. Děkuji. Teď zde máme další čtyři řečníky, kteří by vám chtěli položit otázku a já je poprosím, aby se omezili na jednu minutu. A začnu u pana Predy. Prosím. Euh, Děkuji. Eh, chtěl bych se eh, vyjádřit eh, k vaší pozornosti, kterou věnujete africkým záležitostem a pohovořil bych především o situaci v Mali, protože to je opravdu velice citlivý případ, protože Mali bylo takovým tím dobrým žákem, tím, kdo šel dobrým příkladem a minulý prezident byl jedním z mála afrických prezidentů, který eh, byl tady v našem výboru, ale i na plenárním zasedání. A máte samozřejmě pravdu, že tady také zmiňujete otázku chudoby eh, a, a eh, novou generaci, která je blízká terorismu. Ale pak je tady v případě Mali ještě jedna věc, a to je jednak křehká vojenská síla v případě státu to blokuje řešení eh, severního problému. A potom je tady, jsou tady vztahy se sousedy, s Mauretánií, eh, různé strategie boje proti terorismu a situace je ještě komplikovanější tím, že mauretánský prezident byl oslaben protesty islamistické strany. Děkuji. Děkuji paní Lope, Ropero López, jedna Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře, za vaši přítomnost. I má otázka souvisí s Mali a týká se to úlohy, kterou hraje Alžírsko v tomto regionu. Jak víte, problém komunity Tuaregů je v tomto konfliktu velmi závažný a Alžírsko může celou situaci ještě destabilizovat. Tak by mě zajímalo, Jaké máte informace, protože skupiny Al-Kaidy jsou alžírského původu? A existují informace o roli zpravodajských služeb Alžírska. Takže by mě zajímalo, zda nějakým způsobem zvažujete spolupráci s Alžírskem při řešení tohoto konfliktu. Pan Galer? Um. Děkuji, pane předsedo, pane ministře, já jsem pečlivě naslouchal tomu, co jste tady říkal a e, v tiskovém prohlášení o radě e, jsem e, slyšel, že se jednalo o, o severo východním mírovém procesu, o diskuzích Iránu, potom asociační dohoda a potom nějaká restriktivní opatření. Jsem překvapen, že na téma, které se objevuje v izraelském textu, tisku, neustále, že se že se tam vlastně nikdy nehovořilo o přesto všechno o možném útoku Izraele na e, irácké jaderné e, zařízení. Jak, co si o tom myslíte? Protože USA tady zaujali poměrně silné stanovisko a já si myslím, že když každý den nějaký e, ministr v té zemi o tom jedná, hovoří o tom, že jsou ochotní k útoku, tak bychom možná měli i my hovořit o tom, že si myslíme, že to není dobrý názor. Jak se k tomu stavíte? Další řečnice. Děkuji, pane předsedo. Mám tři otázky. Pane ministře, první se týká eh, Sýrie eh, a eh, Libanonu a otázka eh, dopadu eh, toho, co se děje v Syrii na Libanon, to je velice důležité jak politicky, tak z humanitárního pohledu. V závěrech z rady eh, jsem viděla, že jsou tady nějaké kroky, pokud jde o uprchlíky a mě by zajímalo, jestli tady děláte nějaké konkrétní věci v oblasti, pokud jde o Libanon. Potom otázka Sudán a Jižní Sudán. Vyvíjeli jsme velké úsilí o nezávislost Jižního Sudánu logisticky, Eh, i jsme poskytovali finanční prostředky a Sudán, eh, o tom jsme už dlouho nehovořili, přestože jsme věděli, že ty problémy vyřešeny nejsou. Chovali jsme velkou naději a eh, také jsme tady investovali eh, do vysokého panelu MBK, eh, protože jsou tady ty věci, pokud jde o ropu a tak dále. A mě by zajímalo, jestli jste zhodnotili to, co se tam děje, protože teď se objevuje opět Sudán, otázky, nej, ty věci nejsou vyřešeny. A mě by zajímalo, jestli to, co jsme udělali, byla dobrá volba. Potom třetí věc v závěrech uvádíte, pokud jde o vztahy k Izraeli, o dopisové komunikaci, pokud jde o pozměnění přílohy 1 a 2. Mohli byste k tomu uvést nějaké další podrobnosti? Pane předsedo, máte slovo. Děkuji. Nejprve k Mali. Hrozí, že by se to mohlo rozšířit na sousední země. A proto je velmi důležité, abychom si uvědomovali, jaká ta situace je, že se musíme snažit pomoci, obnovit eh, vztahy nebo ústavní situaci v Mali a nebo zkrátka Mali by měl eh, zůstat eh, státem, Eh, měl by být zohledňován ostatními sousedními zeměmi. A Evropská unie eh, v sahelském regionu eh, bude činit opatření rychleji, než jsme očekávali, protože ta situace by mohla se vyostřit. Potom tady byla otázka na situaci v Líbii. To má samozřejmě také eh, určitý vliv. Někteří eh, z lidí budovali za eh, Kadáfiho a některá, některé to napětí, které tady je, je ještě eh, doprovázeno tím, že jsou tam ve hře zbraně a to by mohlo být velice nebezpečné. Očekávaný útok na Irán eh, ze strany Izraele, myslím si, že tady už eh, se o tom neustále šuškají různé informace a já si myslím, že bychom měli uvítat výsledek jednání, které vede Lady Ashtonová. To je velmi důležité. Myslím si, že zahraniční politika Evropské unie se tím eh, dostává do nové ligy, když tedy Evropská unie náhle eh, řeší jednu z nejobtížnějších krizí ve světě. Myslím si, že je to možná i příležitost. Ehm, my jsme samozřejmě máme menší váhu než například USA, ale přesto tady můžeme hrát důležitou roli. Myslím si, že by bylo velice nebezpečné, a to je můj osobní názor, kdyby tady proběhl vojenský útok, který by vlastně po, poštval Iránčany proti jejich režimu. A já si myslím, že si to nezaslouží. A myslím si, že potom by se to mohlo dostat do takové situace, která by se zcela vymykala kontrole. Takže si myslím, že vše, co Evropská unie dělá ve snaze o vyjednávání, je, je důležité. Je třeba usilovat o řešení konfliktu jednáním. Potom další otázka. Irán má právo civilně využívat eh, jaderný program, stejně tak jako jiné země, ale o to v této diskuzi nejde. Jde o to, že jim nesmíme dovolit, aby vytvořili jaderné zbraně, protože to by se mohlo začít eh, ve Středním východě šířit a situace by se vemkla kontrole. Pokud jde o Syrii, Liby, Libanon a uprchlíky, tak eh, dvě země v tomto regionu tady nesou největší břemeno v tomto ohledu a to je Libanon a to je Turecko. Tady tam směřují ty největší toky uprchlíků a já si myslím, že my tam musíme poskytnout humanitární pomoc eh, v táborech pro uprchlíky, které byly vybudovány. Tyto země nemají eh, dostatek finančních prostředků, aby to mohly eh, samostatně řešit. A turecká vláda buduje uprchlické tábory, kde přijeli 25 tisíc uprchlíků dosud a připravují se na 50 tisíc. Takže si myslím, že musíme eh, být v pohotovosti a pomáhat těmto zemím, aby eh, zvládli tuto situaci vlny uprchlíků ze Sýrie. V Sudán probíhá jednání Eh, já jsem eh, hovořil s jeho africkým eh, prezidentem a já si myslím, že tady to je velmi silná možnost vyjednávat nebo jak vyřešit tento konflikt. Když byl sudánský stát vytvořen, tak od té doby je tady um, určitý spor o hranicích a jsou tady neschody o tom, jak Eh, tedy přepravovat z jihu ropu eh, do eh, sudánského přístavu. Je tady nejasnost v tom, jak nakládat s některými menšinami na severu, na jihu a tyto otázky se řeší, ano, jsou řešeny a myslím si, že je řeší takové organizace, které jsou nejlépe schopny o těchto věcech jednat. A Eh, dřívější eh, prezident Jižní Afriky Mbeki eh, se tady velice angažuje a to je opravdu povolaný člověk. Takže to probíhá I forgot to uh, answer one eh, Zapomněl jsem ještě odpovědět na otázku CSD, o CSDP, tedy společné bezpečné obrané politice eh, v Guinea Bissau. Uzavřeli to asi před rokem, protože nespolupracovala vláda eh, s CSDP a proto to bylo ukončeno v tuto chvíli asi není dobrý okamžik rozhodnout o novém CSDP, ale asi by bylo vhodné nastolit v Guinea-Bissau normální podmínky a potom samozřejmě můžeme dále diskutovat a rozhodnout o tom, jak podpořit tuto velmi křehkou zemi, která je podporována ehm, nejrůznějšími eh, nečistými finančními prostředky. Takže eh, já si myslím, že je zkrátka potřeba si na to eh, se nad tím zamyslet, zanalizovat to, vytvořit dobrý plán pro to, aby Gvina jsou fungovala a, a tyto věci ty zkrátka se budou řešit později, protože na to teď není vhodný okamžik. Děkuji, pan Tenok. Velmi rychle, pane předsedo. Eh, já jsem na to zapomněl předtím. V britském eh, tisku se minulý týden velmi hovořilo o tom, co se děje v Číně. Je tady eh, boj o moc v rámci komunistické strany, protože tady došlo k vraždě britského občana a možná ještě jednoho francouzského občana na rozkaz jednoho politika, který ale už není v milosti. Mě by zajímalo, co to znamená pro komunistickou stranu a jestli o tom diskutujete, také o tom, co to znamená pro vztahy EU-Čína. Um, ehm, Myslíte si, že tam zůstane ta tvrdá um, linie a myslíte si, že bude možné vlastně, nebo si myslíte, že bude možné tam uh, tedy vykonat spravedlnost? O tom jsme včera nediskutovali, ale víme, eh, že uh, by měli být eh, zvoleni noví čínští vůdci v, v září a v říjnu a doufáme, že eh, se nám, že eh, teď přijdou k moci politici v Číně, kteří budou mnohem ochotnější provádět reformy v mnoha oblastech, ale samozřejmě to nebudeme vědět do té doby, než proběhnou volby a v tuto chvíli nejsem schopen tuto konkrétní otázku zodpovědět. Nejsem o tom informován. Děkuji. very much for Děkuji za to, že jste si na nás udělal čas a že jste přišel mezi nás, že jste nás poinformoval a já doufám, že eh, budeme i nadále takto dobře spolupracovat. Děkuji vám a eh, pozdravujte Kodaň. Děkuji. A zapomněl jsem zmínit pěra Rimona, eh, který sem také často chodí, takže obom vám, oběma vám děkuji. světa. aufrufen. Dámy a pánové, já bych rád eh, otevřel další bod na pořadu jednání. Je to společná diskuze s odborníky. Je to diskuze o směrnicích pro harmonizace požadavku na průhlednost týkající se informací o emitentech, jejich cené papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a směrnice Komise 2017 es <laughs> it could be helpful and also to the annual financial statements and all that stuff. Uh, Very... Také se to bude týkat ročních finančních výkazů, konsolidovaných finančních výkazů a souvisejících zpráv některých podniků. Já. Já jsem rád, že to můžeme připravit eh, společně eh, s výborem pro právní záležitosti. Bude probíhat tedy společná diskuse, máme tady pár odborníků a možná bychom si mohli vyslechnout jejich názory ale máme jen málo času, takže na úvod každý budete mít čtyři minuty a potom nám paní Brantner vysvětlí, co nám ti odborníci vlastně řekli. Nejdříve bych dal slovo paní Šerihan. která se tehdy zaměřovala na ten dot frank Egg Paní Hán, máte slovo. Děkuji za tuto možnost eh, diskutovat o sekci 1604 a o dopadech na transparentnost eh, v této oblasti. Myslím si, že je to historický posun a myslím, že to zvýší stabilitu a prosperitu v těchto zemích. Zaměřila bych se ráda na dva klíčové body, které jsou podle mě relevantní. Zmíním se také o tom, jak se to implementuje v USA, protože je to důležité i pro to, o čem se diskutuje. První věc je reporting, tam je to velmi jasné, tam se říká, že celková část takových plateb eh, musí být uvedena, pokud se to týká hospodářského a obchodního rozvoje. Takže je velmi jasné, že zde máme eh, tento projektový reporting a také jsme to velmi úzce sledovali s komisaři. Oni psali ta pravidla, a je to velmi specificky navázáno na projekt a projekt neznamená zemi. Další bod, který bych ráda uvedla, je, že jakékoliv výjimky jsou eh, špatným nápadem a důvod je, že nemáme žádný důkaz o tom, že existují nějaké hostitelské země, které by bránily podnikům v, těm, v odhalování těch informací. Columbia Law School provedla takový přeskum 150 kontraktů a nenašla tam žádné zákony, kde by se bránilo odhalování takovýchto informací. Uh, s výjimkou nějakých informací, které jsou důležité pro národní bezpečnost a tak dále. Ale podniky vždycky musí informovat eh, odpovídající komisi. Myslím si, že kdybychom umožnili výjimky, tak eh, tím byste umožnili zemím přijímat zákony. Jakmile jsou tyto zákony eh, přijaty, tak uvidíte, že spousta těch zákonů bude přijato především v těch zemích, kde jsme usilovali o větší transparentnost. Myslím si tedy, že je to špatný nápad. Jedna možnost je, že bychom udělali takzvaný grandfathering, to znamená, kdyby tam byla nějaká lhuta, to si myslím, že bylo vhodné, ale zatím o žádných takových zákonech nevíme, takže vás chceme podpořit, jak jste o tom diskutovali, abyste to vzali v úvahu. A to je zatím vše, děkuji. Uh, Děkuji. Teď pan Steven Blight z britské uh, ropné společnosti, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za uspořádání této akce. Na úvod eh, shrnu stanovisko průmyslových společností. My jsme pro větší transparentnost, jsme připraveni odhalovat informace o platbách eh, a také jsme pro jasná a efektivní pravidla pro to, toto odhalování. Zaměřím se na čtyři věci. Za prvé kapitola 9, eh, účetní směrnice. Musí to být eh, proporcionální, přiměřený režim, aby nedošlo k obchodnímu poškození podniku a aby také nebyla poškozena konkurenceschopná pozice evropských podniků. Zveřejňování pladeb na všech úrovních eh, pro vládu povede k tomu, že zde budou k dispozici pro občany důležité informace. My jsme navrhli, aby se to rozdělilo podle úrovně úřadu, zda to bude centrální, regionální nebo místní a to nařízení by mělo také dodržovat místní, eh, místní zákony, protože dodržovat místní zákony je první podmínkou a první povinností podniku. Další věc, která se týká reportingu, tam máme tři problémy, protože v mnoha zemích to není určováno pro úroveň projektu, ale pro všechny podniky, které působí v zemi. Za druhé je velmi obtížné určitým způsobem definovat projekty eh, průřezově přes různá odvětví a pro celou zemi. A dále je nutno zajistit konkurenceschopnost eh, evropského podnikání. Myslíme si, že reporting založený na projektech eh, prostě není průchodným řešením. Dále, že by se rozšířila ta kapitola, zahrnuly by se tam další finanční informace, například eh, výsledovka, rozvaha a tak dále tak tady musím říci, že moc nechápu, k čemu by rozšíření kapitoly 9 mělo přispět, jakým způsobem by to přispělo k boji proti korupci. Informace by mohly sloužit k tomu, aby se určilo, zda podniky platí dobře nebo ne. Na základě mých zkušeností si nemyslím, že bych eh, na základě těchto informací mohl dospět nějakým rozumným závěrům. Myslím si, že jiné způsoby intervence jsou eh, vhodnější k tomu, aby se odhalily nepřijatelné daňové praktiky. A dále eh, metodiky mnohočetného odhalování informací. Mnoho představitelů podniku se shodlo na tom, že se tomu musí zabránit. Nejlepší způsob je vytvořit společné normy, Alternativou je mechanismus pro vzájemné uznávání. Takže na závěr bych se rád vrátil k tomu, co jsem říkal na úvod. Podniky jsou a pro větší transparentnost zisku jsme připraveni odhalovat informace o platbách, které děláme pro vládu a jsme eh, pro eh, uplatnitelná pravidla pro toto odhalování a cílem je, aby evropská pravidla byla lepší. Děkuji. Děkuji. Není pan Simon Taylor, který zastupuje občanskou společnost. Děkuji. Čtyři body. Za prvé, chci jen se stručně zamyslet nad tím, jak dlouho ten proces už probíhá. Někteří z vás jste se k tomu možná dostali až relativně pozdě. Já jsem v Global Witness spustil v roce 1999 v prosinci naše vlastní transparentní kampaň, kampaň o transparentnosti zisku a konečným výsledkem bylo spuštění této kampaně premiérem Blairem v té době. Teď máme 650 nevládních organizací, na světě, které mají společný cíl a to je vyřešit problém s nedostatečnou transparentností v těžebním sektoru, ale nejde zde o nějaký eh, despotický režim v různých kleptokratických zemích. Pořád je to otázka zodpovědnosti podniku na těch územích, kde působí. Takže bychom chtěli vytvořit eh, určité globální standardy. Pokud se nám to podaří, tak to bude dobré. Pokud ne, tak eh, sice trošku zvýšíme transparentnost, ale úplně to ponechá stranou otázku zodpovědnosti podniku. Já si myslím, že důležité je důležité definovat projekty. Ta definice projektu je velmi kritická. Steven tady hovořil o nedostatku konzistentnosti v různých sektorech. Já si myslím, že nejlepší způsob definovat projekty je tento. Projekty by měly být ekvivalentní činnostem, které jsou ovládány licencemi, koncesemi nebo podobnými dohodami, kde platby například v těžebném sektoru nejsou dělány na tomto základě, měly by být reportovány na tom základě, na jakém byly uděleny koncese. Protože tím se definuje, co je to vlastně platba. To je opravdu klíčové. Steven si určitě pamatuje, že letos jsme vydali zprávu. Eh, jednalo se o platbu eh, BP pro Angolu, bylo to asi 110 milionů. Eh, BP to určitě bude mít ve své korespondenci, ale vy jste popřeli tuto částku. Jednalo se o technologické centrum Sonangol, které vlastně eh, neexistuje. Sonangol podle našich zkušeností už má 15-letou historii, kdy vlastně ztrácí tyto peníze, které jsou tam posílány, takže BP se na to mělo dát pozor. Neříkám, že BP udělali něco nelegálního s touto platbou, ale je to území, na které se posouváme. Dostáváme se k metodice, protože tam je vlastně kvázi ilegitimita, která vyplývá z toho projektového kontraktu. V návrhu komise je výjimka, jak říkala Shelley, já s tím plně nesouhlasím. To je motivace pro diktátory, aby si vytvářeli své vlastní zákony. Například Kadáfi tímto způsobem eh, zcela ovlivnil eh, Středomoří, Angola nebo Libie. Tam to sice nevybuchlo, ale znovu se vracíme ke kleptokratickým režimům, které nemají žádnou zodpovědnost. Takže já jsem opravdu velmi rád, že zpravodajka Brandner také požaduje odstranění této výjimky. A poslední věc, kterou chci říci, ve zprávě se navrhovalo, aby země, které, pus, nebo tedy podniky, které působí v zemích, kde ERTI, tak to odhalování informací není úplně ekvivalentní. Většina z nich neposkytuje aktuální informace, nejsou vypovídající, takže my potřebujeme zajistit vysokou úroveň informací na úrovni projektu. Eh, to se bude odrážet i v procesu EITI. Samozřejmě nebudou se do toho procesu chtít zapojit eh, zapojit dobrovolně, takže mohli bychom také vypustit tuto klauzuli EITI. Děkuji ještě pan Stefan Shepard, který je partnerem a evropským veřejným poradcem. To je zvláštní konzultační společnost, takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit jako předseda Afrického fóra v Bruselu, což je takový think tank, který se zamýšlí nad vztahy mezi Afrikou a EU. Pozitivní síly eh, v tržní ekonomice jsou tímto způsobem eh, zohledňovány, takže bychom měli poblahopřát komisi k tomu, že tímto bojuje proti korupci, která podkopává efektivitu našich podniků a inovativní společnosti. Nicméně myslím si, že návrhy v tomto nebo v těchto dokumentech komise jsou trochu příliš skromné. Rád bych odkázal na odvážnou legislativu Evropské unie, která chce dosáhnout regulace, protože tím se zajistila transparentnost v dovozním, nebo tedy v dodavatelském řetězci chemikálií. Není možno dovést žádné chemikálie, pokud nejsou autorizovány. Eh, chemické společnosti proti tomu velmi bojovali, když návrh REACH eh, přišel na stůl a dnes vidíme, že to posílilo konkurenceschopnost evropského chemického průmyslu a mají inovativní řídící metody, aby mohli sledovat, kontrolovat celý ten dodavatelský řetězec. Já jako Obchodní konzultant nechápu, proč podobné metody nemohou být použity k tomu, aby se vykořenila korupce v dodavatelském řetězci. Proto bych podal tři návrhy. Myslím si, a plně souhlasím se zpravodajem, že by se tam měla zahrnout nejen odvětví těžebního průmyslu, ale jsou zde i jiné, jiná odvětví, která jsou také masivně v Africe zapojena do korupce, například infrastruktura. A další sektor, na který se často zapomíná, je potravinářský a zemědělský sektor. Minulý rok profesor De Castro, a předseda zemědělského výboru, eh, vedl konferenci o záborech půdy. Studie eh, berlínské univerzity ukazuje, že největšími záborci půdy jsou eh, evropské potravinářské podniky, takže ano, měli bychom do toho zahrnout všechny sektory. Za druhé, myslím si, že bychom měli také rozšířit eh, koncept eh, zprávy a řízení. Měli bychom do toho zahrnout, zahrnout všechny vlády a s ní související organizace. Kleptokratické režimy nejsou hloupé, sledují, co se debatuje v Bruselu a ve Washingtonu jihoafrická vláda už všechny své korupční kontrakty posílí, posílá někam jinam, jinými kanály. Na Chancellor House, který vlastní vládnoucí strana. Za třetí, měli bychom trochu pracovat i v členských státech. Zodpovědnost podniků začíná u korporativní zprávy a vládnutí. A může to fungovat pouze, pokud budeme mít odpovídající pokuty. Já bych navrhnul, abychom podpořili členské státy v tom, aby si vzali příklad eh, z britského protiúplatkářského zákona. A zamysleme se také nad stovkami a stovkami podniků bona fide, které už mají vlastní řídící mechanismy, aby zabránili tomu, aby byly zavlečeny do korupce či jiných nelegálních praktik. Africký mechanismus peer review má ustanovení nejenom pro vlády, ale také pro podniky a možná tato sněmovna by mohla podpořit používání tohoto mechanismu peer review, protože tím se Kromě pokud vytvoří také pozitivní pobídky, protože velcí investoři si čím dál více uvědomují, že je zde velké politické riziko při investování do podniků, eh, které jsou zapojeny do korupčních praktik. A to by také bylo nápomocné. Děkuji vám za to, že jsem měl příležitost prezentovat zde tyto myšlenky. Děkuji. Myslím si, že všichni jsme si uvědomili tento problém z různých pohledů a teď bych dal slovo naší zpravodajce paní Brandner. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem expertům. Já si myslím, že jste tady dobře popsali eh, kontext návrhu komise, takže já se do toho nebudu eh, příliš pouštět, nebudu to rozvádět, ale rovnou bych vám představila své stanovisko, které chci hájit v tomto parlamentu. Eh, jak víte, eh, vítám tento návrh komise, eh, tedy po USA. My samozřejmě nejsme tedy ti první, kteří by v této věci vedli, ale následujeme naše transatlantické partnery. A my tady samozřejmě nechceme mít eh, duální eh, nebo hm, nejrůznější různé postupy a to je velice vítané, pokud eh, to chceme takto zjednodušit. Takže já vítám tuto iniciativu a jsem si jistá, že nepomůžeme pouze aktérům občanské společnosti a společnostem ve třetích zemích, ale i naši investoři díky tomu se budou moci lépe rozhodovat. Zajistíme energetickou bezpečnost a stabilitu, nebo pom- napomůžeme tomu, protože víme, že energetická stabilita je větší u těch zemí, které e, jsou mírové a mají spolehlivé vlády. Takže si myslím, že bychom to neměli vnímat pouze jako, že děláme něco dobrého pro země třetího světa, Ehm, omlouvám se za tento výraz, ale myslím si, že je to v zájmu všech stran, aby se eh, transparentnost eh, a přehlednost zvýšila. Ve své zprávě bych se chtěla zaměřit na třetí země a na eh, dopad na třetí země. A jsem si jistá, že to pomůže zlepšit perspektivu vývoje Nemyslím si, že se nám podaří zcela vykořenit eh, korupci, ale měli bychom ji stížit. Nikdy nebude možné se zcela spavit korupce. To není možné, to vidíme i v našich členských státech, ale musíme udělat eh, vše, co je v našich silách, abychom ji co nejvíce stížili, abychom stížili buď eh, to, aby se lidé nechávali skorumpovat, anebo aby byli aktéry korupce, aby upláceli. Ehm, měl by tedy být eh, eh, práh 100 tisíc euro na Myslím si, že to je eh, práh, který je výrazný a nebude to tady příliš velké přemeno i pro nějaké menší podniky. A jinak eh, já bych eh, chtěla také odstranit eh, tu klauzuli v některé země, protože v některých zemích tam um, není demokratický proces. Jak tady zmínil kolega ze Spojeného království, víme, že většina společností ve svých smlouvách má doložky, které jim umožní obejít celou řadu eh, zákonů a eh, je to eh, smlouva, takže je to legální, neporušují právo. To je velice důležité pro mě. Myslím si, že bychom na to měli trvat. A potom je tam další věc, kde bych jsem chtěla rozšířit text, pokud jde o ten eh, o pokryté odvětví a údaje, které mají být zveřejňovány. Nejde pouze o třetí země, ale jde o eh, nejrůznější eh, podniky, které působí třeba i v Evropské unii, v zemích Evropské unie. A proto si myslím, že bychom neměli být pokrytečtí. Já bych neměla být pokrytecká a mělo by to být důsledné Mělo by to být na základě jednotlivých zemí. A takové údaje, jako je například počet zaměstnanců nebo objem produkce. A e, budu vítat lepší návrhy pro to, jaké informace by tady v tomto smyslu byly užitečné a já budu samozřejmě ráda, e, když e, sem za mnou se s nějakými podněty, protože chci ten text vylepšit. Myslím si, že toto jsou hlavní Eh, věci, hlavní eh, body a doufám, že mě podpoříte. Potom mám ještě jednu poslední poznámku. Eh, pokud jde o obřemeno pro evropské společnosti, já jsem vedla mnoho soukromých rozhovorů a viděla jsem mnoho různých aktérů, se kterými jsem hovořila a pochopila jsem, že požadavky nepožadují po eh, společnostech, aby eh, schromažďovali určité údaje. Oni většinou mají pro své vnitřní ehm, potřeby. A v podstatě to tedy tím pádem nebudou nové údaje. Musí být eh, schromažďovány A myslím si, že to nebude pro ty společnosti příliš velké břemeno, protože už ty údaje mají. A velmi často se také mluví o tom, že by nebylo dobré eh, tyto věci dělat, pokud je o citlivé údaje. Um, hovořila jsem se zástupci průmyslu a hmm, eh, Není to tak, že by ty věci byly eh, zcela utajené, ale většinou v rámci odvětví si některé věci uvědomují um, v rámci toho svého odvětví a mají nějaké informace a my bychom, myslím si, na ně neměli být příliš netrpěliví a požadovat toho moc. Potom jsem bych chtěla říct, že jsem také Eh, v posledním půl roce byla dvakrát v Líbii a setkala jsem se s velice odvážnými mladými lidmi, eh, kteří eh, vytvořili Transparency Libya a kteří jsou odhodláni vnést světlo do tohoto odvětví. Nebo, mm, a to je velice důležité, protože pokud to nebude transparentní v Libii, to ropné odvětví, tak to bude velice skorumpované a oni velice riskují, schromažďují údaje, většinou e, pracují v různých ropných e, společnostech a osobně riskují, protože se donívají, že je to velmi důležité pro jejich zemi, aby v ropném odvětví, e, aby to bylo transparentnější a riskují osobně riskují a my bychom byli být natolik odvážní, abychom je podpořili. Děkuji. Děkuji. Teď eh, dáme slovo kolegům, eh, panu Volkompovi a eh, závěrem dám opět slovo tobě, Francisco. A nejprve má slovo pan Breda a prosím sledujte čas, abyste příliš nepřekročil dvě minuty zhruba. Děkuji, pane předsedo. jsem zpravodajem eh, k harmonizaci t, t, povinností k transparentnosti, ale zastupuji tady také pana stínového zpravodaje pro tu druhou směrnici, o které se hovoří, tedy pana Unguriana, ale on bohužel dnes nemůže být mezi námi. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce za dvě stanoviska, které připravila a chtěl bych také poděkovat eh, expertům, eh, kteří se s námi podělili o své stanovisko k této problematice. Osobně si myslím, že je velice důležité vyslechnout si eh, ty, kteří budou přímo dotčeni těmito návrhy a za to děkuji pana, panu Stephen Blightovi eh, za jeho eh, prezentaci. Podle mého názoru musíme vyslechnout obchodní aktéry a měli bychom nalézt rovnováhu mezi praktickými aspekty a mezi důsledky které taková ustanovení budou mít na velké podniky, ale nejenom na ně, možná i na subdodavatele, eh, kteří eh, často jsou malými a středními podniky. Naše skupina EPP podporuje eh, zprávy podle jednotlivých zemí a projektů a myslím si, že nepotřebujeme čtvrtletní zprávu. Eh, Půlroční eh, zpráva nebo roční zpráva by podle mého názoru byla dostatečná. režim, který se bude uplatňovat eh, na malé a střední podniky, je velice důležitý. Musíme mu věnovat pozornost, protože oni závisí na velkým podnikům v tomto odvětví a proto musíme postupovat velice obezřetně. Eh, skupina EPP si myslí, že eh, toto je obzvláště důležité. Potom revizní doložka, ano, tu musíme zavést, protože Eh, někdy eh, jsou velké rozdíly mezi eh, praxí a teorií a to potvrzuje i americký případ provádění nařízení 504 je, a jeho uplatňování je mnohem zlouhavější, než to bylo původně naplánováno musíme eh, velmi pečlivě zanalizovat obsah eh, tohoto textu, abychom neukvapili naše rozhodnutí, protože to potom bude definitivní. Další řečník, dvě minuty, pan, He- pan Hewitt. Děkuji, eh, děkuji. Jsem velmi rád, že se mohu účastnit příslušného slyšení. Eh, zdá se, že tam je jedna společnost, eh, která má velkou váhu a já si myslím, eh, že za to bychom je neměli znevýhodňovat. Nebo... Hm. Já bych se vás chtěl zeptat, co se stalo s těmi 150 miliony v Angole, co se s nimi stalo Eh, když nebyly použity na ten původní účel. Za druhé by mě zajímalo, jestli akceptujete, s tím, eh, akceptujete to, že důlní společnosti by eh, eh, neměly eh, neustále všechno přijímat. Mě by zajímalo, jestli tady budete mít větší vizi v tom, kam by se to mělo uh, ubírat, místo toho, aby se to pořád akceptovalo. Uh, Další věc. Pan komisař Parnie řekl, že Evropa eh, v našich požadavcích bude eh, přísnější než američané, to je skvělé. A mě by zajímalo, co bude nejtěžším úkolem pro Evropu, pokud bude ten slib chtít splnit. A za druhé, ehm, pokud jde o eh, výbor pro bezpečnost, mohli byste říci, jaká je tady zkušenost USA ehm, v této věci? Hmm. Nemám tady uh, žádný finanční zájem, ale jsem uh, zástupcem výboru pro mezinárodní účetnictví a mě by zajímalo, nebo myslím si, že když budeme hovořit o důlním průmyslu, tak bychom se na ně samozřejmě měli zaměřit, ale měli bychom se zaměřit také na eh, to zveřejňování všech ostatních společností a my tady budeme mít konferenci plus 20 a tam bychom možná měli usilovat o integrované účetnictví eh, všech podniků. Hm, děkuji, paní Gomeš, dvě minuty. Samozřejmě, že se nám nepodaří vykořenit korupci, ale můžeme velmi eh, k tomuto cíli přispět, a to nejenom v rozvojových zemích, ale i v našich zemích, protože eh, jejich korupce souvisí s naší korupcí a proto je účetnictví tak důležité a neměli bychom eh, nikoho vyloučit, nemohli by, neměli bychom umožňovat žádné výjimky a dávat žádné úlevy. a měli bychom to možná vše směřovat přes vládu. A já bych samozřejmě také uvítala to, že tady budeme mít zprávy o jednotlivých projektech pro případ jednotlivých zemí. Má země, chtěla bych připomenout, Portugalsko eh, je eh, na 19. Eh, místě, pardon, z 19 z 20 společností kotovaných na, na burze eh, dodržují určitá pravidla. Šest z nich má sídlo v Nězozemsku, jedna na Kajmanských ostrovech a jedna ve Švýcarsku. A uvádí, že je to právě proto, ne proto, že eh, by eh, využívali hodnější daňové sazby, protože to samozřejmě je také evropský problém, eh, ten zmatený daňový systém, ale je to také proto, protože chtějí mít možnost utajovat své obchody, nechtějí je zveřejňovat. Říkají, že to je jejich záměr, že to je ten důvod, proč mají své sídlo tam, kde ho mají. Takže myslím si, že eh, tuto eh, změť, tento chaos v daňovém systému v Evropě bychom měli řešit, abychom mohli eh, důsledně realizovat to, co tady říkáme. A dále bych chtěla říci, že pokud jde o administrativní břemeno pro evropské společnosti, tak nemám vůbec žádné obavy. Společnosti, eh, které korektně obchodují a podnikají a s pravedlivým, eh, férovým způsobem, tak ty budou mít eh, z tohoto prospěch, tedy malé a střední podniky. Paní Kopa. Děkuji, pane předsedo. Dnes Máme rozpravu o dvou směrnicích, o transparentnostech a dalších informacích, které s tím souvisí. E, obě dvě směrnice jsou velice důležitou iniciativou Evropské komise, tedy reforma a posílení těchto faktorů právě není v době krize. Odpovědnost podniků je také pokračováním díla, které jsme již zahájili v rámci reformy finančního sektoru. Jde opravdu o to podpořit transparentnost a mít lepší standardy v rámci řízení a zprávy podniků. A Bohužel téma korupce je i nadále ústředním bodem celé diskuze. Chtěla bych poblahopřát paní Brandne za přístup, který zvolila k tomuto tématu a rovněž jí poděkovat za její vyjednávání s komisí. Informace musí mít takovou podobu, aby byl umožněn co možná nejlepší přístup veřejnosti a rovněž i budoucích možných investorů. Pouze v takovém případě je možné, aby takovéto informace byly poskytovány jak uvnitř Evropské unie, tak mimo Evropskou unii. Je důležité, aby velké společnosti pracovaly transparentně. Toto povede k finančnímu a hospodářskému ozdravení a také ke stabilitě. Je třeba, abychom uznávali toto i na přeshraniční úrovni a bude to rovněž příspěvkem pro zvýšení hospodářské soutěže v odbětví. Důležité je, abychom tam měli e, férovou konkurenci e, mezi zeměni, kde působí nadnárodní společnosti a rovněž je důležité, aby transparentnost se neomezovala pouze na jedno jediné odvětví. Je důležité, aby investoři měli přístup k informacím, které se týkají plateb. Já zcela podporuji paní zpravodajku v tom spr- smyslu, že je důležité mít zprávy podle zemí a že je důležité mít i dodatečné informace, které se týkají například obratu či počtu zaměstnanců. Eh, podle takovýchto pravidel jsou těžení společnosti povinny zveřejňovat, jaké platby tedy existují a bude to podle kategorie a podle projektu a to má být součástí jejich ročních eh, výročních zpráv. Důležité je rovněž, aby existovala možnost vyžádat si dodatečné informace. Je to jak v zájmu obecném, tak v zájmu ochrany investorů a spotřebitelů. Chtěla bych poděkovat odborníkům, kteří se zde vyjádřili velice zajímavým způsobem a rovněž bych podě- chtěla poděkovat paní zpravodajce jménem SAD. Děkuji. Ještě tři minuty pro našeho Děkuji. Já si myslím, že první bod, eh, který bych rád řekl, je, že je to věc, která opravdu leží lidem na srdci. A těch 201 eh, poslanců, kteří podepsali eh, tu petici, o tom jasně svědčí. A když lidé přemýšlejí o tom, jak můžeme zlepšit zprávu v rozvíjejících se zemích, můžeme říci, že je to věc, na které se všichni shodneme. Transparentnost je důležitá a to, co děláme v této legislativě, slouží tomuto účelu a budeme mít data, která budou efektivně využívána. A chceme podpořit eh, nejen eh, důlní průmysl, ale když hovoříme o důlní průmyslu, tak ty informace jsou užitečné. A abych odpověděl zástupci BP, mám zde dopis bývalého ředitele BP eh, Johna Browna, a jeho názor, já vám to přečtu, přečtu vám ten dopis, který poslal ministrovi v této věci. Některé podniky vedou kampaň za oslabení evropského průmyslu. A platy, platby by měly být oznamovány eh, ne podle projektu, ale eh, podle úrovně vlád, na kterou jsou posílány, ale tím pádem by místní komunity neměly představu o tom, kolik je tam toho vytěženo a tím také by bylo složitější srovnávat eh, platby prováděné evropskými a americkými společnostmi a každý pokus o vytvoření povinného výkaznictví třeba v G20 by byl nemožný. Specificky k eh, té konkurenceschopnosti. Podle jeho zkušenosti podniky nestrácejí biznes kvůli tomu, že jsou transparentní. Než je podepsán podnik, než je podepsán kontrakt, tak je třeba zveřejnit tyto informace. To je jenom takový, takové zhrnutí. A já si myslím, že když se Rada teď snaží rozmělnit tuto legislativu, tak je velmi důležité, aby parlament se ujistil, aby tyto informace skutečně sloužily svému účelu, abychom dostávali ty informace, které potřebujeme, jak říkali kolegové. Já chci poděkovat vám všem za vaši podporu a za to, že se ujistíte o tom, že se to skutečně stane. Děkuji, paní Brandner má otázku na někoho z vás, eh, takže vy potom odpovíte a ona ještě bude mít právo na repliku. Já si myslím, že pan Preda také něco řekl zajímavého a ráda bych se zeptala představitele BP, aby nám řekl, proč jste proti výkaznictví na úrovni projektu, abychom to lépe pochopili. Děkuji. Teď paní Han a potom samozřejmě pan Blythe a další kolegové. Takže paní Han máte dvě minuty. Budu rychlá. Chtěla bych odpovědět eh, paní zpravodajce o platbách de minimis. Máme dopis senátora na SCC. Je to dost instruktivní a možná dostanete pár informací, které budou užitečné pro vaše diskuze. Poukazuje na to, že proběhly individuální platby, hmotné individuální platby ve výši několika tisíce dolarů eh, měsíčně a některé z nich se neustále zvyšují. My bychom to namázali na korupci. Může se jednat třeba o různé exotické cesty nebo školné pro děti a tak dále. Takže si musíme dát pozor na to, co je materiální, co je de minimis. Takže si myslím, že tyto informace by pro vás mohly být užitečné. Komisař Barnier určitě dodržel svůj slib. Má tam i něco, co není obsazeno, eh, obsaženo v legislativě USA. Máte i Máte tam i společnosti, které nejsou obchodovány na, na burzách, to my nemáme, takže já vám blahopřeju, vy jste zašli ještě dále než my. Pokud je o SEC, tam je důležitý říci, že došlo ke spoždění a to kvůli tomu, že byla vedena kampaň proti SEC. Mělo to dopad na schopnost SEC vydávat pravidla. Je to třeba přečíst ekonomické analýze, určitě to vytvořilo i nějaké pochybnosti při vydávání nových pravidel. My v každém případě doufáme, že nová pravidla výjdou velmi brzy, ale nevíme přesně kdy. Pokud jde o zátěž nebo břemeno pro podniky, já si myslím, že to určitě bude vyžadovat nové způsoby jak podniky sbírají údaje, ale myslím si, že musíme vzít eh, podniky, jako je BP, za slovo a když oni řeknou, že chtějí větší transparentnost, eh, tak prostě jim musíme dát oporu v zákoně, aby mohli říci v těch velmi složitých zemích, kde působí, že jsou eh, nuceny k tomu tyto informace zveřejňovat, takže tímto způsobem my můžeme pomoci to implementovat. Děkuji, pan Blights, prosím. Máte dvě minuty. Děkuji. Rád bych začal tou zátěží pro podniky a rád bych zdůraznil, že to není ten hlavní argument podniku. Teď navážu na další otázku, otázku Angoly. Ptali jste se mě na ty platby pro Sonangol. Tam šlo o to, kam ty peníze šly. BP muselo zaplatit eh, Sunangolou podle smlouvy. Tam provádíme různé platby za rok různého typu a Sunangol musí tyto peníze převést do státního rozpočtu. A to BP už nemůže sledovat. Tam je na angolském systému, aby eh, doložili, co dělají, kam ty peníze posílají. Je zde návrh který říká, že tam chybí spousta věcí v Angole. A já jsem to pochopil tak, že Mezinárodní měnový fond připravuje zprávu na toto téma, aby se zjistilo, zda tam ty peníze chybějí nebo ne. Angola vydala nějaké výkazy, které úplně neseděly, takže já nedokážu říct, jestli tam v Angole ty peníze chybějí nebo ne. A pokud jde o odpor BP vůči těmto opatřením a různým režimům, je spravedlivé říci, že BP podporuje EITI. Od začátku jsme byli v předsednictvu EITI. My pořád přispíváme do EITI. Podporujeme EITI ve všech zemích, kde bylo zavedeny. A pokud jde o Dodd-Frank a o evropská nařízení. Když se podíváte do záznamu, tak my jsme vždycky konstruktivně přispívali, nikdy jsme eh, nebyli proti. Podívejte se klidně na ECC website, tam to uvidíte. Pokud jde o Dot frank tak to tež. Pokud jde o projektové eh, výkaznictví, tak eh, tam v některých zemích to půjde zastávajících pravidel, ale pak jsou země, kde si myslíme, že platby jsou určovány na úrovni země nebo na úrovni té právní osoby, právnické osoby, tam si myslím, že by to vedlo ke zkreslení, kdyby ty peníze byly rozsekány podle projektu. Právě proto ty podniky nejsou nakloněny projektovému přístupu. Děkuji. Pokud chce ještě někdo další k tomu něco říci, pan Shepard také dvě minuty a pan Taylor. Jen stručná připomínka o velkých a malých a středních podnikcích. Rád bych varoval před tím, abychom se dívali na velké podniky jako skorumpovanější než ty malé. Platí spíše opak. Jeho africký institut, vedený advokátem Hoffmanem, dokázal, že střední podniky na národní a regionální úrovni jsou aktivně zapojeny do všech druhů korupce, a to především v zemích, kde je korupce endemická. Velké podniky na druhé straně jsou eh, na seznamu, jsou obchodovány na burze, jsou pod dohledem a jsou eh, kontrolovány velkými investory. Někde je, jsou penzijní fondy, které velmi jasně sledují do čeho jdou jejich peníze a pak jsou nějaké americké fondy, které to také velmi dobře sledují. A tam eh, velmi dobře vědí, co je možné a co není možné. Mnohé z těchto velkých podniků mají také oddělení, která dohlížejí na soulad, dohlížejí na to, co prodejci dělají v terénu, takže ten problém je opravdu velmi rozšířen a je to velmi přísné evropské nařízení s mimoúzemní platností, které je velmi důležité a potřebné a bude to velkým příspěvkem a pomocí pro všechny naše podniky fungující v dobré víře. Pan Taylor, prosím. Děkuji. Děkuji za to, že jste tak jasně hovořili o těch platbách v Angole. Já si myslím, že to je velmi užitečné, ale Připomněl jsem si jednu situaci z minulosti, kdy se diskutovalo o tom, zda se to má dělat projekt od projektu nebo ne. A některé z těchto diskuzí už běží pět nebo šest let na druhé straně Atlantiku. A otázka, zda to bude konkurenceschopná záležitost, eh, byla poprvé vznesena tam. A my to řešíme v Evropě teď a objevují se stejné argumenty. Neříkám, že zde jde o BP, ale obecně všechny podniky ve Spojených státech, když eh, musí řešit eh, dopady Dodd-Frank, tak mají opravdu velmi různorodé zkušenosti. Když eh, někdo nemá rád eh, tyto zákony, tak prostě vedou demokratický proces a dokonce i v minulosti ve Spojených státech eh, jedna strana, která vedla tento proces, vyhrála. Takže nakonec je to prosazeno tvůrci legislativy. Takže zde si musíte uvědomit, jaká je vaše zodpovědnost. Vy říkáte, že to není vaše zodpovědnost, ale jak říkala Shelley, já si myslím, že tím byste měli v ruce zákon, kde byste mohli říci, že musíte ukázat, kam ty peníze jdou, protože Sonangol v uplynulých letech odklonil spoustu peněz. Já osobně jsem se tím zabýval, některé ty mechanizmy znám. Pokud jde o ten Mezinárodní měnový fond, Dobře, já nechápu, kam šlo 7 miliard mezi lety 2007 a 2010, pokud si to dobře pamatuji. A 33 nebo 34 miliard dolarů, to také není úplně jasno, takže hovoříme opravdu o obrovských eh, částkách kde se vlastně ta země vůbec neposunula. Proč se to děje? Protože peníze mizí, takže musíme sledovat ty peníze, jejich toky na základě projektu, protože jinak eh, prosadíme něco, co bude vypadat, je, eh, že k tomu směřujeme, ale bude to vyžadovat ještě roky debaty a pak to budeme muset eh, zpátky zrevidovat, protože zjistíme, že jsme v podstatě nic neosvětlili, protože někteří lidé jako BP udělají to, co je potřeba a jiní naopak ne, budou využívat své schopnosti uplácet a využívat toho právního rámce, který tam existuje, takže my to musíme řešit na úrovni projektu. Děkuji. Teď je paní Brandner, která tu diskuzi celou schrne. Michel Cosmidis from the Commission Eh, Michal Kosmedic eh, za komisi, jedna minuta. Minutu a půl. Eh, děkuji vám za vaši zprávu a tuto diskuzi, která je velice zajímavá. Chtěla bych k tomu pouze dodat jednu věc. Já si myslím, že tady jsou patrné rozdíly v názorech na eh, toto velice politicky ožehavé téma a proto se komise snaží svůj návrh vyvážit. Předložili jsme vyvážený přístup, který je přiměřený a snažíme se jim dosáhnout cíle eh, vykořenění korupce v jiných zemích, ale i v Evropské unii a snažíme se eh, tady eh, zvýšit eh, demokracii. Bylo tady že hovořeno o revizní doložce ve směrnici, která za pět let povede k revizi, kde provedeme tedy přeskum a možná rozšíříme tento návrh na další odvětví po té, co situaci zanalizujeme. Důležité je, abychom se snažili dohodnout na těch sektorech, na kterých se můžeme dohodnout a zdá se, že to jsou ta odvětví, eh, ke kterým eh, návrh předložila tedy komise. Děkuji, slovo má paní Brandner. Děkuji eh, za Děkuji všem, kteří se zapojili do diskuze, děkuji expertům, především těm, kteří přijeli z poměrně velké dálky. Jsem ráda, že jsme tady jasně řekli, že problémem nejsou náklady protože o tom tedy eh, šly různé zvěsti a já jsem za to ráda. Těším se eh, také, pokud jde o... Mám radost z toho, co tady bylo řečeno o Prahu významnosti. Eh, a jsem ráda, že jsme se tady mohli poučit ze zkušeností. Myslím si, že tady hovoříme o problematických zemích a je to samozřejmě politická otázka velmi často a samozřejmě eh, společnosti eh, působí v hospodářství, musí myslet ekonomicky, ale eh, tady je potřeba zahlednit tuto politickou stránku. A myslím si, že naší povinností je, abychom tady vytvořili takovou, abychom měli páteř, abychom tady pomohli ke stabilitě a musíme být v tom konzistentní. Myslím si, eh, že eh, tady eh, se můžeme shodnout na tom, co je nejlepší způsob výkaznictví. Cílem je získat ty nejužitečnější informace. Myslím si, že se o tom bude intenzivně jednat v radě i my s radou. A proto vám všem děkuji za vaši podporu, za vaše vstupy. Budeme o tom hlasovat a já tady budu také jednat se stínovými zpravodaji, abychom pokud možno našli co nejširší kompromis. Děkuji. Děkuji všem za jejich vystoupení, příspěvky. Myslím si, že to byla kvalitní diskuze. A, a teď do 15 hodin budeme mít přestávku a děkuji tlumočníkům, říká pan předseda.